Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte na tomto zvláštním zasedání výboru AFET. Máme poněkud spoždění a proto navrhuji, abychom se rovnou pustili do práce. Musíme schválit pořad jednání, pakliže nejsou námitky, tak navrhuji, abychom přijali pořad jednání v pozměněné podobě. Sdělení z mé strany, z té strany předsedy nejsou, takže můžeme rovnou jít na bod číslo 3 na pořadu jednání. Vítám komisaře Olivera Vahejho, který je zde, aby představil zcela zbrusu nový návrh pro modifikaci metodiky pro rozšíření. Pane komisaři, jsme velice rádi, že jste souhlasil s touto výměnou názoru, kterou jsme dohodli před 14 dny. Je to v souladu s dobře zavedenou praxí, zaváděním eh, nebo představováním eh, hlavních politických návrhů přímo Evropskému parlamentu. Jsem rád, že role parlamentu je tak plně respektována a že tím, že jsme plně informováni, mohou europoslanci řádně dohlížet na postup přistoupení. Máme pouze zhruba 45 minut času a proto bych vás poprosil, pane komisaři, abyste se omezil na úvod na 10 až 12 minut, aby byl dost, dostatek času pro následné otázky. A budu velice přísný co do řečnické doby u europoslanců. Komisaři, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Díky za tuto příležitost, díky za to, že jste zorganizovali konkrétně schůzi pro mne, abych vám mohl představit nový návrh komise. Je to návrh na téma metodiky rozšíření Evropské unie pro západní Balkán. Vážení poslanci a poslankyně, jsem velice rád, že jsem mezi vámi a že vám mohu představit naše plány pro důvěryhodnou perspektivu západního Balkánu. Rozšíření Evropské unie je hlavní prioritou této komise. Výhled řádného plného členství v Evropské unii pro země západního Balkánu je v našem hospodářském i bezpečnostním zájmu. Geostrategické investice do stabilní, silné a jednotné Evropy. Pracujeme na takových třech souběžných větvích. A tím se snažíme oživit proces rozšíření. Za prvé máme rozhovory o revidované metodice pro rozšíření, to je tedy to, co se děje dnes. Poté budou, bude následovat zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií. A za třetí hospodářský, rozvojový a investiční plán pro celý region západního Balkánu. Ten bude představen na, na samitu Záhřebu 6. a 7. května. Náš návrh revidované metodiky rozšíření má učinit eh, přístupová jednání důvěryhodnějšími, předvídatelnějšími, dynamičtějšími a mají mít i silnější politické vedení. Účelem není zcela změnit politiku rozšíření, spíše ten proces eh, zlepšit a posílit. Cílem zůstává plnohodnotné přistoupení, plnohodnotné členství přistoupivší země. Zaměřujeme se na zlepšení našich nástrojů, Eh, například v oblastech většího přiblížení se Evropské unii, to znamená, jde hlavně o právní stát a o hospodářství. A takovéto reformy musí mít skutečný dopad v terénu, musí tvořit prosperitu, pracovní místa, zlepšovat kvalitu života a smysl svobody pro obyvatele dané země, daného regionu. A to nastane pouze pokud bude tempo reform nejen udržené, ale zrychlené. Návrh revidované metodiky staví na čtyřech principech. Za prvé důvěryhodnost. Proces přistoupení musí spočívat na solidní důvěře a vzájemné e, sebejistotě. Lídři západního Balkánu musí více plnit své závazky co do základních reform, e, které se zejména týkají právního státu. To zajistí Evropské unii a e, jejím občanům, že budou řešeny hlavní naše obavy. Zaměření na základní svobody to je něco, na co se musíme zaměřit i nadále, protože to je samotné jádro reálné transformace. Právní stát, fungování demokratických institucí, zpráva věcí veřejných a její reforma a hospodářská kritéria. Na straně EU to znamená splnění našich závazků procesu založeného na dosažených výsledcích. Pakliže země splní stanovená kritéria, budou členské státy souhlasit s tím, že se posuneme do další fáze celého procesu. Za druhé, silnější politické vedení. Vzhledem eh, ke své politické podstatě musí být tento proces silnější co do politického vedení, a to na obou stranách. Hodláme zajistit angažovanost v kandidátských zemích na té nejvyšší úrovni, a to prostřednictvím pravidelných summitů EU Západní Balkán a prostřednictvím ministerských schůzek. Chceme více angažovat členské státy, chceme jim dát více příležitostí, aby mohli monitorovat a revidovat celý proces, aby mohli základní reformy podporovat a mohli vědět, jak se věci mají. Za třetí, dynamičtější proces. Abychom zvýšili dynamiku celého procesu, združíme vyjednávací kapitoly do šesti tematických klastrů. E, základní prvky vnitřní trh, hospodářská soutěž a konkurenceschopnost, inkluzivní růst, zelená agenda, udržitelná konektivita. A budou tam také zdroje, zemědělství, soudržnost a vnější vztahy. E, toto seskupení kapitol umožní prohloubenější politické diskuse k tematickým otázkám a umožní to identifikovat příležitosti pro rychlou včasnou harmonizaci vůči politikám EU. Vyjednávání o jednotlivých klastrech budou zahájena dohromady, nikoli v podobě jednotlivých kapitol. E, klastr pro základní prvky to zahrnuje tedy hospodářská kritéria, reformu veřejné zprávy a právní stát. To bude naprosto stěžejní. E, bude to také první klastr, který bude otevřen a poslední, který bude uzavřen bude potřeba dosáhnout významného pokroku v těchto oblastech, než dojde k otevření dalších klastrů. Zásadní reformy musí být implementovány předtím, než bude tento klastr otevřen, přičemž harmonogram mezi otevřením klastrem a uzavřením kapitol v tomto klastru musí být nějakým způsobem omezen, ideálně na jeden rok. Čtvrtý princip je pak předvídatelnost, a to pro obě strany. Potřebujeme větší míru jistoty, jasnosti, co EU od přístupových států očekává. Musíme jasněji definovat podmínky a e, jaké pozitivní dopady a negativní konsekvence pokroku, respektive absence pokroku. To si budeme muset všechno stanovit. Poskytneme také jasné pobídky v celém procesu, pakliže budou přijaty klíčové reformy, zejména eh, prostřednictvím postupné integrace do trhu a politik EU. Čím rychlejší bude reformní pokrok, tím rychleji se bude moci ta daná země posunout na cestě za členstvím do, v, eh, v EU. Zároveň musí mít členské státy jistotu, že budou probíhat korektivní opatření, pakliže dojde k nějaké zdlouhavé stagnaci nebo dokonce k zpětnému zhoršení situace. Rozhodnější opatření, sankce, dlouhodobé stagnace nebo dokonce kroků zpět, to je to, co musí být, co musí být zajištěno. Říkal jsem, že pracujeme paralelně na několika větvích celého procesu. Chceme otevřít vyjednavací, e, přístupová vyjednávání se Severní Makedonii a s Albánií. Doufáme, že k tomu dojde ještě před eh, eh, summitem pro západní Balkán v Záhřebu. Obě země se snaží, obě provádějí reformy. Jejich pokrok nadále monitorujeme a budeme informovat členské státy v brzké době, předpokládáme ještě do konce tohoto měsíce. Aby byla EU spolehlivým partnerem, musí plnit své sliby. V rámci přípravy na záhřebský summit představíme návrh se silným zaměřením na hospodářský rozvoj. Naším cílem je zintenzivnit naši přítomnost na západním Balkáně, navýšit investice a uzavřít propast co do eh, hospodářství mezi námi a západním Balkánem. Na závěr mi dovolte říci, že jistě vidíte, že toto je ambiciozní agenda a budeme potřebovat vaši plnou podporu, abychom tuto agendu naplnili. Budeme muset eh, společně přemýšlet o tom, jaká konkrétní opatření můžeme navrhnout v, v kontextu západního Balkánu. Budeme muset podporovat socioekonomickou integraci, posílit přístup na jednotný trh EU, budeme muset pomáhat vytvářet pracovní místa a podnikatelské příležitosti, zlepšit biznisové klima, klima investic a musíme zabránit dalšímu odlivu mozku z daného regionu. Těším se na vaše připomínky a rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji vám. Vážený pane komisaři, děkuji za úvodní projev. Mám opravdu dlouhý seznam kolegů, kteří si přejí se vyjádřit. Je zřejmé, že nebudeme mít prostor pro všechny. Začneme tedy koordinátory, dvě minuty. Nejprve za EPP pan Gáler. Děkuji. Mnohokrát, pane komisaře, děkuji za to, že jste se s námi podělil o toto sdělení zde na výboru AFET. My jako skupina EPP vítáme a podporujeme toto sdělení ohledně nové politiky rozšíření. Je dobré, že se dostáváme do situace, kdy proces je znovu eh, oživen, kdy je důvěryhodnější a političtější. Já si myslím, že to je taky dobré vůči kandidátským zemím, vůči žadatelům. A ve chvíli, kdy si stanovíme kritéria pro začátek startu a oni je splní, tak to bude spolehlivé. Budou se moci spolehnout na to, že se to stane. Je to také dobré pro stávající členské země, že tedy máme proces, kdy nějaká země přestane plnit kritéria, můžeme buď zablokovat nebo eh, zvrátit něco, čeho už jsme dosáhli. Je tedy pozitivní, že máme možnost zahrnout země, které jsou v tom procesu, že tedy můžeme zahrnout v některých, do některých programů, které existují pro členské státy. To určitě bude povzbudivé. Co se týče toho političtějšího nasměrování, to znamená, že tady budeme mít i mechanismy pro to, aby členské státy se staly součástí vyjednávání. Jsou zde experti, kteří se budou tedy podílet také eh, v členských zemích, aby měli dojem, že to není jenom něco, co se děje v Bruselu. A konečně je to politické z toho důvodu, že to zapojuje i nás do procesu a já zejména vítám, že máme prioritu ohledně právního státu a tedy dialogu s parlamentem a silnější politická role je zde jmenována pro naši instituci. Děkuji. Děkuji. Michal Gáler. Než si pustíme na obrazovkách film. Dám slovo Toninovi Piculovi, prosím. Děkuji, vážený pane komisaři, mnohokrát děkuji za práci, kterou věnujete tomuto velmi důležitému tématu a vítám také tu navrhovanou novou metodologii pro eh, vstup do Evropské unie. Historie Evropské unie je historii rozšíření. Tady vlastně je potřeba samozřejmě pohlížet na reformy interní, externí. To se navzájem nevylučuje. Je dobré, že tedy komise znovu eh, jmenuje evropskou perspektivu pro západní Balkán, což by pro nás bylo velmi důležité. Já neočekávám od komise nic méně než plné zapojení pro to, abychom eh, měli tedy férový eh, proces rozšiřování. Rozšíření na západní Balkán je eh, jednou z velkých priorit pro komisi. Já jsem zpravodajem pro Černou horu a chtěl bych jenom vyjasnit v, tom, v té metodice, ten proces by zahrnoval Černou horu a Srbsko, nebo jenom země, které teprve začnou vyjednávání? Tady to vlastně vypadá, že eh, to bude eh, volba těch zemí. Jak by to v tom případě fungovalo v členských zemích? Eh, plánuje se velký investiční plán pro tyto země, jste říkal, je proto už nějaký harmonogram, nebo existují nějaké původní stávající plány. A k té otázce ehm, zvratnost, toho zvrá, možnosti zvrácení. Eh, takže co třeba, když máme délku jednoho klastru, eh, eh, dáváme přednost jednomu roku, takže hypoteticky vlastně veškeré vyjednávání EU e by tedy potom mohlo být stihnuto za 6 let. Děkuji. Děkuji Tonino Picula za Renew, paní Waltmans. De commissaris, voor uw toelichting. Děkuji, pane komisaři, za informace. Děkuji za tu prezentaci. Ve skupině Harry New Europe jsme spokojeni s těmito reformami už e, delší dobu. Žádáme o větší transparentnost, takže je dobré, že přinášíte tuto novou strategii a nové metody. důvěryhodnost a e, předpověditelnost je něco, co tedy e, e, očekáváme od Evropské unie. A potom jste zmínil respektování právního státu a základních lidských práv. Říkal jste, že bude možné, aby tedy, ženské státy mohly, aby tedy nové státy mohly přistoupit do EU pouze za předpokladu, že budou plnit podmínky v této oblasti. pro nás v naší skupině Renew Europe je obrovsky důležité, aby se Evropa reformovala, aby lépe fungovala, aby bylo jednodušší pro členské státy zapadnout. To platí tedy i pro nové členské státy. A Mám otázku. Jak tato strategie ovlivní metody, které máme se stávajícími kandidátskými zeměmi. To bych chtěla tedy vyjasnit. Děkuji. Nyní za ID. Nikdo se nepřihlásil. Vy jste z ID? Přejete si vzít slovo? Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane eh, komisaři, děkuji vám, pane předsedo. Mě by eh, zajímalo zejména, jak hodláte strukturovat tu eh, záruku právního státu v těchto zemích. Protože právní stát, to je ta záruka, eh, respektive ta záruka, že se z nich stane skutečně právní stát z těchto zemí. To musí být ta záruka správného fungování moderního evropského státu. Ale mně vůbec není jasné, jakým způsobem hodláte tyto země na této cestě doprovázet. Thank you for the greens. Děkuji. Za zelené, prosím. Paní Taubádel, děkuji pane eh, komisaři, za to, že jste se s námi podělil o tyto návrhy. To eh, vítáme, protože je to v souladu s závazky z Testaloniky. My podporujeme také to rozdělení do klastrů pro ty vyjednávací kapitoly a také, že se tedy zaměříme potom na ty jednotlivé kapitoly. Vy jste zmínil, že musíme ocenit i rychlost že je potřeba, abychom postupovali dynamičtěji, tak aby bylo možné, že tyto země budou mít příležitost vstoupit, ale že budou mít také nějaký feedback z naší strany. Chceme také posílit flexibilitu pro stávající vyjednávání s Černou horou a Srbskem. V jedné věci jsme ale kritičtí, co se týče revidované metodiky, a to se týče příspěvku členských států. Nemyslíme si, že to je v našem zájmu, aby to bylo více spolitizováno. aby tedy ty údaje se nějak politizovaly. Takže tomu bychom se měli vyhnout. Máme tedy eh, experty na komisi, kteří se tím už dlouho zabývali a bylo by lepší, kdyby oni předkládali tato data než, spíše než eh, někdo z členských zemí. A ještě jedna věc, eh, která se týká Kosova. Kosovo by tedy bylo plně uznáno co nejrychleji. Vy hovoříte o normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem. Pro nás to je vlastně cílem toho plného uznání a samozřejmě je také v našem zájmu, abychom měli balíček na summitu, který bude na e, začátku května, takže by bylo dobré, kdyby se to dopracovalo, dodělalo do toho summitu. Děkuji. A nyní za skupinu EKR Ana Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vítejte na AFETu. Děkuji za to, že jste se s námi podělil o sdělení komise ohledně rozšíření. Obrovsky důležité, pokud budeme v potaz i naši reakci na předchozí rozhodnutí rady. Navrhované návrhy. Vy jste tam kombinoval vlastně všechno, co už bylo vypracováno na základě zkušeností EU s rozšířením. A je to tedy velmi jasně zpracováno. Je to velmi jasné pro naše partnery, umožňuje jim to vyhodnotit si ten proces a také pro případné další kandidáty kteří eh, ještě čekají ve stejném regionu. Vítám zdůrazňování kodenských kritérií. Myslím si, že klastry pro kapitoly je eh, to vlastně dobré, dává to skutečnou dynamiku procesu a myslím si, že je ale stejně důležité ukázat eh, možnost uzavírat kapitoly. My máme přesahující klastry, to je dobré. To, co v tom návrhu vidím, co je asi nejlepší věcí, je takový pozitivní signál. My potřebujeme velmi pozitivní signál, který vyšleme ze strany EU do sousedství, do mezinárodní komunity a zejména tedy eh, vůči těm, kteří by eh, se chtěli stát členy EU. To znamená, potřebujeme říct, že ten proces je proveditelný, možný a že tady může proběhnout. Moje otázka je, se týká reakce Severní Makedonie a Albánie a na vaše vyhodnocení reakcí na radě. Děkuji. Z GUE se nikdo nepřihlásil. A hlásí se někdo? Prosím.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 a že my nemáme žádné právo nějakým způsobem do toho zasahovat. Proto se chci zeptat, co si myslíte o té situaci před několika měsíci, když Evropská rada a některé země odmítly přístupová jednání ze Severní Makedonii a Albánii. Vy jste hovořil především o metodologii, o tom, jak jak budeme přistupovat k těmto zemím, ale nezmínil jste se o obsahu, o podstatě celé věci, čili toto jsou návrhy změn, které navrhuje Rada a komise, ale my těmto národům nijak nepomáháme. Vy jste se zmínil, že vám leží na srdci podpora Evropského parlamentu, ovšem nezmínil jste se o žádné konkrétní roli v tomto ohledu Evropského parlamentu. Počítáte s nějakou roli pro parlament? Děkujeme, říká pan předsedající, to to bylo první kolo otázek ze strany politických frakcí a nyní poprosíme pana komisaře, pokud by mohl odpovědět na maximum otázek. Děkuji. Děkuji za slovo. Zastalo, zasnělo zde mnoho dotazů ohledně role Evropského parlamentu v tomto procesu. Role Evropského parlamentu je spíše politická, určité politické vedení této problematiky. Evropský parlament již přispívá k této problematice a když se podíváte na tento dokument, Ehm, tak tam uvidíte kontrolu pokroku, ověření implementace, čili my opravdu chceme instituce, které se týkají mm, asociačních dohod, asociační radu, asociační výbor, připojit k celému tomuto procesu i mm, smíšené parlamentní výbory. Protože my chceme, aby tyto instituce které jsou aktivní v oblasti přidružení, aby mohly kontrolovat přímo plnění reform a závazků na místě, přímo v terénu. Národní parlamenty vašich nebo těchto konkrétních zemí jsou potom klíčové, protože ty rovněž mm, odvádí veliký kus práce. Proto se obracím i na vás, na Evropský parlament a prosím o pomoc abyste nám poskytli vaše příspěvky, vaše hodnocení v tomto kontextu těchto asociačních různých orgánů a smíšeného parlamentního výboru, jak vy to vnímáte přímo v terénu, to plnění těch závazků a zároveň, abyste vyslali konkrétní signál vašim parlamentům s ohledem na citlivé reformy, které například vyžadují ústavní většinu, aby mohly být implementovány a tak dále. Čili já počítám s vámi a bude to pro tuto novou metodologii velice důležité. Zaznělo zde mnoho otázek ohledně Srbska a Černé hory. Vy jste se zmínili někteří z vás o tiskové zprávě, mé tiskové zprávy. Vy jste opravdu velice rychlí. Srbsko a Černá hora, ano, již eh, mm, začaly jednání, čili bude obtížné nějaké ty cílové mety měnit v průběhu jednání. My to samozřejmě nechceme udělat, ale můžeme tomu procesu udělat trošku jinou dynamiku, aby mohli přistupit k zvanému opt-in. Já jsem uvedl tento příklad i v tisku. To je právě například ekonomická součást celého procesu, kdyby chtěli posílit ekonomické reformy, tak mohou proto využít ten systém klastru, který jsme vytvořili. A tímto způsobem by v podstatě došlo k tzv. opt-in v té konkrétní oblasti. To znamená, že by se přihlásili k nějaké aktivnější spolupráci v rámci toho klastru. Tu metodologii bychom potom použili právě pro tuto konkrétní oblast. Ten slib jednoho roku. Opět zde zazněla otázka s tím spojena. Toto je politická nabídka z naší strany. To znamená, jakmile by reformy byly udělány před otevřením klastru nebo v okamžiku, kdy zahajujeme konkrétní klastr, tak otevřeme zároveň všechny relevantní kapitoly. Jednání potom se budou týkat implementace konkrétních reform reform, čili už nepůjde o legislativní práci, která v tom období bude ještě mm, ne, neukončená, ale už půjde o implementaci. A pokud teda bychom chtěli aktivní zapojení těchto přístupových zemí, tak bychom měli, měli bychom dokončit tato jednání v horizontu jednoho roku, ale je to nabídka, která je závislá na plnění reform, včetně potom toho implementačního procesu na straně přístupujících zemí. Příspěvky ze strany členských států a proč je to eh, tato zaangažování pro nás důležité. Z těch informací, které mám k dispozici, je jasné, že je zde takový nesoulad ohledně hodnocení vývoje přímo v terénu, na místě. A jelikož tento nesoulad zde existuje, tak alespoň u dvou eh, věcí, záležitostí nebyly eh, členské státy schopny se dohodnout ohledně zahájení jednání. Došlo tam i k překvapením na poslední chvíli a já se tomu chci do budoucna vyhnout. Rád bych, abychom měli společné pochopení toho, co se děje přímo v terénu, protože spolu všichni na tom spolupracujeme. Je to kooperace, která by měla budovat i důvěru mm, mezi členskými státy vůči těmto přistupujícím zemím. Jak zajistit to, že můžeme danou kapitolu uzavřít? To je vlastně jedna z priorit, kterou já jsem začlenil do tohoto dokumentu. Měli bychom zkrátit tu metodologii, eh, která nám umožňuje 6 až 8 let jednání v jednotlivých eh, kapitolách. 6 až 8 let. To znamená pro tyto země nejméně dvě různé vlády. Pokud chceme zakotvit tyto reformy, tak bychom se měli snažit uzavírat kapitoly rychleji, aby ty reformy byly ukotveny mnohem smysluplněji a potom se podívat na pokrok v jejich implementaci a ne mm, se pouze dohadovat ohledně různých legislativních kroků. A otázka ohledně změn od října, které jsme zaznamenali. My provádíme velice rozsáhlé cvičení v tomto ohledu. Jednak s členskými státy, nejenom ty, které měly obavy v říjnu, ale se všemi členskými státy jednáme. A stejně to probíhá i na západním Balkáně, abychom pochopili příčiny těchto problémů. Já chci reagovat na ty hlavní příčiny těchto problémů, abychom překonali problémy zahájení přístupových jednání s těmito dvěma konkrétními zeměmi. A myslím, že ještě tam byla otázka ohledně role Evropského parlamentu, a na to si myslím, již odpověděl. Děkujeme, pane komisaři. Já vím, že musíte už utíkat, ale měl byste ještě chviličku, protože zde máme další seznam kolegu. Takže 15 minut, no ale přišel jste pozdě. Dobře. Budeme se snažit umožnit každému kolegovi, kdo se vystoupil, pouze minuta, na každého paní Žovko má slovo jako první. Děkuji, děkuji, eh, pane předsedo a pane komisaři. Vítám tuto novou metodologii. My jsme mm, jedním z nejefektivnějších eh, zemí na hranicích, eh, protože Bosna a Hercegovina tam v podstatě více než milionu lidí má eh, naše pasy a proto samozřejmě máme obavy ohledně EU občanů na druhé straně hranic. Pro Chorvatsko je to proto velice důležité, protože víme, že chcete vytvořit permanentní mír a stabilitu v tomto regionu. To je zásadní rovněž pro EU občany. Nová metodologie umožňuje členským státům větší slovo v procesu rozšiřování tento úkol má v současné době v rukách, ve svých rukách většinou Evropská komise. Právě proto věřím, že do budoucna bude možnost většího zapojení Evropského parlamentu a vítám tento nový přístup. Děkuji vám. Děkuji, paní Zovko. Pan Kjučuk, zpravodaj pro Severní Makedonii. Děkuji, pane předsedo, komisaři, díky, že jste přišel. Díky za tento nový návrh eh, metodiky. Myslím si, že to změní realitu, zvýší to dynamiku, zvýší to efektivitu a povede to k více výsledkům pro daný region. Mám několik otázek. Kolegyně Fotiga už zmínila ty pozitivní signály, které z toho dokumentu máme. Vy chcete pozitivní výsledky. Kdy? V březnu pro e, Severní Makedonii a Albánsko a pak pozitivní výsledek z Řákřebského samitu. Eh, vy jste správně zmínil ta překvapení na poslední chvíli. Všichni se shodneme na tom, že v říjnu jsme selhali. Otázka je, zda si můžeme dovolit selhat po druhé. Já myslím, že ne. Jakým způsobem zajistíte, že nedojde k tomu dalšímu selhání? Třetí otázka se týká procesu samotného. Velice se mi líbí váš přístup eh, združení vyjednávacích kapitol do tematických klastrů ale co s rychlostí? Můžete zaručit, že celý proces urychlíme a uděláte z těch kapitol skutečně klastry? Děkuji. Za ID pan Karopo. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, v rámci rozšíření se vytváří nový proces, což je hrozně hezké, je to důležité, ale řekl bych, že pro státy, které již nějakým způsobem jednali, to znamená pro Čelnou horu a Srbsko by také bylo slušné zavést tu novou metodiku. Hovoříte o hospodářství a právním státu. To je jistě velice důležité, ale v Evropské unii vidíme obrovské oběti například v oblasti ochrany klimatu a změny klimatu. A to je něco důležitého, co, na co se musíme zaměřit, protože pokud budoucí členské státy budou muset podporovat někoho, kdo je ohodně pozadu, podívejte se například na emise elektráren na západním Balkáně, které emitují zhruba 200 krát více než eh, všechny ostatní elektrárny v zbytku Evropy, tak co s tím? Děkuji, pane kolego. Řečník přerušen. Za zelené pan Lagodinský, stínový zpravodaj pro Turecko. A pardon, paní Strik. Děkuji. Jak říkal kolega, podporujeme ten klastrový přístup, který je v tom sdělení a e, tu flexibilitu, která umožňuje Evropské unii podporovat kandidátské země během procesu. A to může zvýšit šanci na úspěch celého procesu. Další důležitý prvek však je rozhodnutí jak si zvrátit ta vyjednávání a v tom ohledu eh, tedy mé otázky. Hovoří se o tom, že ve vážných případech může komise učinit návrh s jednodušeným postupem. Můžete nám vysvětlit, jak ten zjednodušený postup bude vypadat? A hlasování má být pak kvalifikovanou většinou, že se budeme jaksi v tom procesu vracet. Proč? Nevidíte zde riziko politické arbitrárnosti a nejistoty, která s tím souvisí? ale také právně vzato teď máme jednomyslnost eh, na rozhodnutí, eh, která jdou dopředu, ale kvalifikovanou většinu pro rozhodnutí, která jdou zpět. Je to legální? Je to v souladu se smlouvou? Děkuji. Děkuji a teď zpravodaj pro Srbsko, pan Bilčík. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, díky, že jste přišel. Velice si vážím vašeho sdělení. Doufám, že to si podtrhne ten celkový politický závazek rozšiřovat se. to by měl být rok, kdy se rozšíření posune zase o kousek dále. Vítám vaši novou metodiku. Já myslím také velice důležité, abychom komunikovali nejen zde, ale také vůči partnerům v regionu. E, jsem rád, že brzy pojedete do Srbska a do Černé hory. Chtěl bych zdůraznit, že komunikace musí posílit na všech frontách. Chci připomenout, usnesení ke konferenci o budoucnosti Evropy, kdy se hovoří o aktivním, proaktivním angažování zemí západního Balkánu. A to bychom měli zohlednit, když hovoříme o nejlepším způsobu komunikace v rámci rozšíření v příštích měsících. Pak mám jednu otázku. Kde předpokládáte možnosti pro usmíření a e, to nemám na mysli hospodářské aspekty, ale spíše aspekty historické. Děkuji. Děkuji a čtyři nakonec. Jako první paní Gál. Děkuji, pane předsedo, komisaři, díky, že jste přišel. Všichni se tu shodneme, že Evropská unie si musí zachovat svou důvěryhodnost. Jde pouze o důvěryhodnost. A proto si myslím, že je chválihodné, že jste takto rychle vypracoval novou revidovanou metodiku o programu rozšíření. Považuji tu metodiku za oprávněnou a řekla bych, že má generovat větší míru důvěry, má proces přistoupení učinit efektivnějším. Je, myslím, velice důležité, aby byl jasný cíl, tedy, že EU zahájí přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií, jakmile to bude možné možná dokonce už v březnu. Otázka je, jak to vyhodnotíte, jak se na to budou dívat členské státy, které jsou skeptičtější vůči dalšímu rozšiřování. Ráda jsem viděla, že eh, možnost opt-inu pro ty pokročilejší země co do přistoupení, tedy Černá hora a Srbsko, že tu možnost mají. Jak to ale vnímají ty státy? Víte o tom něco? Děkuji, Kingo Gál, pan Lagodinský. Děkuji. Velice stručně, jaké jsou dopady pro další přístupové kandidáty, zejména pro Turecko? Bude západní Balkán zvláštní případ a pokud ano, jak to vysvětlíme našim partnerům v Turecku? Děkuji. A nakonec pan Kubilius a pak pan Mandl. Děkuji. Myslím si, že ta metodika je velice důležitá. Řekl bych, že je možné ji nahlížet pozitivně. Opakuji otázku, která padla jaksi šířeji. Hovoříme o předvídatelnosti, to je velice důležité. Předvídatelnost pro eh, kandidátské země, to je jasné, musíme je objektivně hodnotit, ale jde také o předvídatelnost na straně EU. Vidíte nějakou možnost mít eh, kvalifikovanou většinu u těch procedur, ať už zahájení vyjednávání nebo uzavírání kapitol, anebo dokonce vracení těch eh, rozhodnutí zpět? Protože teď ta předvídatelnost spočívá v podstatě na jedné zemi, která z nějakých historických nebo nějakých jiných důvodů se rozhodne a ne. Nebude chtít schválit eh, přistoupení a celý ten proces se vlastně zastaví. Lukas Mandl. Děkuji komisaři že to všechno děláte. Je to tak trošku úkol navíc. Všichni víme pro koho a všichni víme, že ta vyjednávání neměla být v první řadě odkládána a teď už konečně mohou začít snad ještě před záhřebským eh, summitem. Je tam pokryta ekonomika, evropské hodnoty, právní stát eh, v té nové metodice. Mně tam chybí, ne na vaší straně, ale v, té, v tom našem celém postupu jsou ty emoce. Evropský způsob života. Jinými slovy, že člověk v Srbsku nebo v Kosovu bude stejně Evropan jako Francouz, Rakušan, Polák a další. A to chybí i lidem přímo v daném regionu. Víme, že jsme jejich důvěru poškodili tím, že jsme odložili vyjednávání a do budoucna už to nemůžeme opakovat. A pak tady máme otázku, kolik členských států bude tady konkrétně zapotřebí, aby ta jednání byla byla zastavena nebo zvrácena. Děkuji a jako poslední, poslední Natalí Loazo. Děkuji a vítám kroky, které Evropská komise podniká za účelem eh, odbyrokratizovat tento proces. Podle mě to je politický proces, který se týká jak Evropské unie, tak kandidátské země. Je to procedura, která umožňuje větší míru jistoty, větší pokrok a větší odpovědnost ze všech stran. Pakliže dojde k nějakému pokroku, je potřeba to zohlednit a pokud budou nějaké problémy, tak je potřeba zohlednit i je. Vítám zaměření na eh, principy právního státu. To není pouze škatulka, kterou si očkrtnete na dlouhém seznamu. Máme až příliš eh, kandidátů na nelegální eh, demokracii v Evropě a žádné další už nepotřebujeme počítá se to, co se skutečně děje, ne to, co někdo někde někam napsal. Musí být možné, aby se EU reformovala. Není možné přibírat nové členy nějakým neuspořádaným způsobem. Už dlouho o tom hovoříme, teď musíme začít jednat. Děkuji. Pane komisaři, teď máte prostor vy, abyste odpověděl na tolik otázek, kolik budete chtít. Um, <clears throat> Všechny. Takže za prvé, Jak mohu zajistit pozitivní výsledek? No, to nemohu. Od toho zde nejsem. Jsem zde od toho, abych požádal o vaši podporu, abychom to udělali společně. Bude to tedy společná práce parlamentu, rady a členských států. Určitě to není na ramenou nebo na bedrech jednoho muže, je to tedy práce pro nás, pro všechny. Já se tímto obracím na všechny, aby mi pomohli, abychom toho dosáhli a abychom nastartovali tahle ta vyjednávání pro eh, tyto dvě země před eh, záhřebským samitem. Cena selhání bude velmi vysoká, pokud selžeme. Už jsme selhali třikrát. Na to nezapomínejme, tohle je tedy čtvrtý pokus a myslím si, že také poslední. Hmm. Minule jsme vlastně přišli o vládu na naší straně, protože tedy selhání a tentokrát opravdu nechci riskovat, že bychom selhali a dělám maximum pro to, abych tomu zabránil. Co se týče rychlosti, ta nezávisí pouze na mě. My jsme připraveni věci urychlit, pokud příslušné země jsou ochotny urychlit svou práci. My jim rádi pomůžeme, pokud jsou připraveni, ale nemůžeme jim pomoci, pokud sami nezrychlí. Srbsko a Černá hora a změny klimatu přesně proto bude zahřeb tak zásadně důležitý, co se týče plánu pro hospodářský rozvoj. Tohle to jsou velké výzvy, s nimiž se potýká daný region a my máme pomoci, aby se s tím vypořádali. Jejich finanční kapacita a hospodářská kapacita je omezenější než naše, takže bychom nejprve měli vybrat ty prvky eh, zeleného údělu, které můžeme mm, implementovat rychleji, ať už je to obnovitelná energie, energetická účinnost, využívání eh, kruhového hospodářství a tak dále. Tady jsou tedy věci, které můžeme zahrnout a implementovat před vstupem. Takže ve chvíli, kdy se stanou členy, už budeme eh, na vyrovnané úrovni. Pak tady byly otázky týkající se stejné věci. To se vlastně týká eh, té reverzibility, tedy zvrátit, jaké mechanismy tam existují, zda to vůbec je právní. Ano, je to legální, jinak bychom to nemohli navrhnout. Princip eh, této eh, zvrácené nebo zvratitelné kvalifikované většiny vlastně se uplatňuje v několika um, oblastech, jako je ten Tupac, Sixpack, um, Evropská um, pohraniční stráž a pobřežní stráž, takže těch oblastí, kde se to uplatňuje více. A v tuto chvíli, tedy v případě Srbska a Černé hory, tam tedy v rámci toho vyjednávacího rámce, buď máme komise nebo třetinu členských zemí, které mohou navrhnout, že se vyjednávání eh, pozastaví v jedné kapitole nebo můžeme znovu otevřít eh, kapitoly, které už byly uzavřeny, anebo že se to tedy nějakým způsobem zvrátí. Tahle to jsou tři oblasti, kde rada eh, to může ovlivnit, bude se hlasovat tedy na radě, bude to relevantní. V tuto chvíli jde o hlasování kvalifikované většiny, v tuto chvíli tedy je potřeba kvalifikovaná většina, proto aby takovéto opatření mohlo nastat. To, co navrhujeme nyní, je, že pouze komise bude moci iniciovat takovýto návrh. Členské státy eh, mohou udělat tedy dobře zdůvodněné návrhy pro komisi, aby to odstartovala, ale je to na komisi, zda to udělá či nikoli. Pokud tedy komise ale potom ten návrh přednese, budeme mít opět eh, tuhle tu kvalifikovanou většinu potřebnou pro to, aby se to zablekovalo na radě. A to je velmi důležitá páka pro celý proces. Takže když zjistíme, že opravdu existují závažné a silné nedostatky, tak můžeme jednat rychle a velmi srozumitelně. Když eh, tedy jednou oznámíme záměr jedné zemi, tak um, se zvýší míra spolupráce. I v případě, kdy tedy řekneme, že zvažujeme takovéto opatření, já si myslím, že nebudeme to moci ani, muset ani uplatnit. Tady jde spíše o ten potenciál toho, že by se to dalo použít, který nám jistě pomůže eh, implementovat všechny ty reformy. Regionální spolupráce v metodice, to jsme posílili v řadě eh, oblastí aniž bychom řešili tedy bilaterální konflikty v regionu, tak není možné, aby k rozšíření došlo a na tom budeme i dále trvat. A e, prostřednictvím záhřebské strategie chceme podpořit nebo propagovat regionální spolupráci mezi těmito zeměmi, protože plán je takový, že celý ten plán regionálního hospodářského rozvoje bude pro celý region západního Balkánu, tedy nejenom pro země, které právě vyjednávání, i pro Kosovo a Bosnu a Hercegovinu. Eh, jak to vnímají skeptické členské státy. Doufám, že pozitivně. Já si teprve musím přečíst, eh, co o tom píše tisk. Eh, odsud jdu na, tisk, na, na radu a tam se určitě také vyslechnu, co se o tom myslím, jak to vnímají tedy členské státy nebo ty, ty dané země. Když jsem naštívil ty dvě země, kterých se to nejvíce týká, tak byly otevřené, řekli mi, že jsou připraveni udělat maximum pro to, aby se členství v Evropské unii stalo realitou. Takže čekají na nás. A když se vysvětlil plány, byli ochotni tedy eh, do toho se pustit. Chtějí tedy se pustit do práce. Turecko. Mohu říct, že když se podíváme na tu metodiku, v názvu naleznete Západní Balkán – A konečně, co se týče emocí, souhlasím s vámi, mohou být užitečné, ale v poslední době jsme jich měli až příliš. Takže mě šlo spíše o to, abych ty emoce trochu sklidnil. abychom eh, eh, si ten proces rozebrali smysluplně, abychom je mohli znovu nastartovat. A máte pravdu, jsou to všichni Evropané, stejně tak jako my. A proto záhře bude obrovsky důležitý protože prostřednictvím toho programu je můžeme přiblížit mnohem rychleji, mnohem blíže než v minulosti. Děkuji. Right. Tak dobře, kolegové, za chviličku ukončíme schůzi. Na závěr bych rád řekl, že náš parlament zareaguje na návrhy komise v doporučení AFETu k západnímu Balkánu. To bude přijato před summitem EU Západní Balkán v květnu. Komisaři, děkujeme, že jste přišel, díky, že jste zodpověděl tolik otázek. Pakliže nejsou komentáře k bodu různé, končím schůzi. Děkuji všem za účast.